Hi. Hello, good... Uh, Dobré ráno. Vítejte na našem dnešním zasedání. Jak jste si asi všimli, společné zasedání, které mělo proběhnout spolu s výborem INTE, bylo odloženo, takže Všichni jste viděli dnešní program a pokud nemáte žádné připomínky, můžeme začít podle řádného programu. To společné zasedání s INTE na téma dovoz kulturních statků bylo odloženo 21. března od 9 Víte, že toto zasedání je webstreamováno, je to také e-meeting, máme také nový newsletter <clears throat> za IMCO. Zasedání IMCO, které mělo být 5. března, bylo zrušeno a to znamená, že příští zasedání proběhne 21. a 22. března. Delegace pěti poslanců z našeho výboru se vydala do Španělska 12. až 14. února. Tam se setkali s celou řadou eh, zainteresovaných eh, aktérů a ministerských zástupců na, a jednalo se na téma jednotný digitální trh, protože současná španělská vláda předložila velmi ambiciozní program toho, jak dosáhnout fungování jednotného digitálního trhu. A my se k této věci později krátce vrátíme. Pokud jde o zápis z našeho zasedání 22. a 23. ledna, pokud nemáte žádné připomínky a já nevidím, že by se někdo hlásil, tak tyto jsou tedy schváleny a to znamená, že začneme řešit první řádný bod programu. Informace o probíhajícím eh, trialogu a mezi institucionálních vztazích na téma eh, digitální obsah. Naší zpravodajkou je paní Kabart a já jí tímto dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme se sešli hm, několikrát, jednak s radou, jednak to byla technická zasedání a musím říct, že všechno šlo velmi dobře. A proto také doufám, že ještě v tomto prvním pololetí dokončíme práci, což by bylo velmi pozitivní a myslím, že je to i proveditelné, protože jsme dosáhli významného pokroku, zůstávají však tři body, ke kterým je třeba ještě jednat. Jsou to velmi důležité body. První se eh, týká harmonizace eh, legislativních textů k provozu. My jsme chtěli na webu my jsme chtěli eh, plnou harmonizaci, zatímco rada chce minimální harmonizaci a tady tedy ještě jednáme. Uvidíme, co se nám podaří protlačit. Je to pro nás zásadně důležitý bod, takže se budeme eh, snažit tedy dosáhnout eh, společně přijatelného cíle. Naším cílem je ta plná harmonizace. Druhým bodem, který je ještě k dispozi, jsou eh, případy porušení ustanovení nařízení o ochraně dat ze strany některých produktů na internetu. Tady jsou takové dva rozdílné názory mezi členy delegace Evropského parlamentu. Jedna polovina říká, že něco takového potřebujeme, druhá, že ne. A abychom tedy dospěli k jasnému stanovisku, rozhodli jsme se uspořádat expertní slyšení na toto téma, protože jde o požadavek parlamentu a my jsme tedy přizvali i radu a komisi a někteří experti, kteří byli tedy, experti byli přizváni z obou stran a někteří z nich podporují myšlenky, že je třeba tedy minimálně zasáhnout v případě porušení principu minimalizace dat. A proto si myslím, že my bychom se měli jako parlament tohoto stanoviska držet a bránit tuto pozici a snažit se tento postup prosadit, protože to povede k tomu, že ve chvíli, kdy vzniknou problémy s minimalizací dat, máme vlastně harmonizovaný evropský přístup k dané věci. A pokud to neprosadíme, pak si členské státy mohou upravit tuto záležitost sami a tím se zhorší prostředí pro podnikatele a podniky. A to je pro nás takové úplně nové pole. Žádný členský stát zatím ještě nereguloval tuto oblast a já jsem přesvědčená, že se nám to může podařit. Třetí bod, kde ještě musíme diskutovat, kde jsme se nedohodli s radou, nebo spíše rada s námi, je otázka integrace digitálního obsahu my jsme prosazovali myšlenku, že integrace eh, eh, softwaru eh, v produktech by měla být také ošetřena touto směrnicí, zase, aby tedy neplatili rozdílné právní předpisy. Dejme tomu, že máte předem instalovaný software v iPhoneu Pokud bychom tedy toto neupravili legislativně, pak by vlastně následná aktualizace tohoto vestavěného softwaru probíhala podle různých pravidel tedy daného členského státu. A to tedy my jako parlament odmítáme, to nedává smysl a i to je tedy ještě třeba prodiskutovat. Rada tedy si také eh, chce vyžádat expertní eh, Chce to řešit tedy eh, v oblasti, nebo tedy tento to software podle ní spadá do oblasti komodit, my to však odmítáme a chceme to řešit tímto legislativním textem a tady bychom také tedy se měli držet svého postoje. Já jsem ale optimistická, protože prostě nejsme eh, neflexibilně zakopáni ve, na opačné straně fronty, takže eh, věřím, že se nám podaří rychle dojednat eh, další pokrok. Další trialog proběhne 6. března a po tomto trialogu vám potom zase můžeme sdělit, jak to bude dál. Děkuji, děkuji velice za ten, tuto velice komplexní informaci. Pokud nikdo další nemá žádnou poznámku, můžeme přejít k dalšímu materiálu. Stanovení pravidel pro Eh, udělení eh, známky eh, CE určitému typu produktů. Já dávám slovo zpravodaji. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Primul trialog pe regulamentul privind produsele fertilizante cu marcaj CE a avut loc pe data de 25. mnohokrát. Já bych vás chtěl informovat o posledním vývoji ohledně hnojivých látek. 19. ledna jsme měli první informační setkání a měli jsme velice jaksi příjemnou diskusi na toto téma. Je pravda, že toto téma je velice zajímavé. Také jsme vypracovali agendu z hlediska trialogu. Jsou tady tři témata, které budeme jednat na trialogu. Jednak odvozené průmyslové výrobky, kompetence a potom limity ohledně kadmia. Takže nejdříve eh, delegování kompetence. Také jsme hovořili o eh, živočišném původu, dále o eh, označování, ekologickém označování výrobků. A u těch ostatních témat nemáme nějaké velké rozpory, co se týče rady. Eh, máme tady eh, dojem, že tyto diskuse se budou eh, odehrávat zvláště na technické úrovni. Je tady problém limitů kadmia. Je tady několik návrhů v této oblasti. My uvažujeme o tom, že bychom toto řešili až na závěr tohoto jednání. Paní Gardiny z Envy má výlučnou kompetenci ohledně tohoto tématu a ona navrhla, aby otázka kadmia byla řešena během každého trialogu tak, abychom co nejrychleji dosáhli koncensu, protože zatím jsou tady tři velmi odlišná stanoviska. Také eh, jsem zohlednil názory a vystoupení mých kolegů, které se, která se týkaly kompetencí a tzv. odvozených výrobků. Bulharské předsednictví si přeje v tomto smyslu pokročit a my doufáme, že dospějeme relativně rychle k shodě. Thank you, uh... Děkuji. Děkuji za eh, tuto aktualizaci. Pokud nemáte žádné připomínky, budeme pokračovat k další zprávě, která se týká postupu oznamování a Nikola Dante promluví za pana zpravodaje. Děkuji, paní předsedkyně. Drazí přátelé, já bych vystoupil za Sergio Guterres Tieto, který nemohl se účastnit dnešního jednání. Pokusím se schrnout stav vyjednávání ohledně této směrnice notifikace, která se týká služeb. Včera odpoledne se konal první trialog. Kolegové eh, se sestavili seznam nejproblematičtějších problémů, eh, které se budou řešit během eh, zasedání 22. března. O jaké body jde? Jednak jsou to dopady neschody s notifikačními pravidly, potom režim povolování a postupy v tomto směru. Potom standstill, to byl další bod. Víte, že je tady dokument, kde jsou čtyři sloupce ten byl odsouhlasen a instituce se shodly na tom, že budou zpracovávat technické záležitosti. Komise a rada vyjádřili odhodlání jednat. Kolega Guterres doufá, že vyjednávání bude kvalitní a že bude moci být uzavřeno během ulavského předsednictví. Thank you very much. Děkuji velice. A také tady, pokud nemáte žádné připomínky. Přecházíme k další zprávě, která se týká testování nových profesí a já dávám slovo panu Andrásu Švabovi. Mnohokrát díky, paní předsedkyně, to může být stručné. My jsme měli dva trialogy s bulharským předsednictvím, to jsme tedy absolvovali. Atmosféra byla mimořádně věcná a konstruktivní. Na technické úrovni jsme už uzavřeli celou řadu témat. Teď jde o otázku, jakým způsobem bychom zpracovali eh, tuto záležitost ohledně lékařských profesí. Rada je v tomto směru otevřená, ale zatím nemáme ještě mm, nějakou konečnou dohodu. Jedná se o přeshraniční služby, ale i tady na straně rady je otevřenost. Jedná se o otázku účasti stakeholder mm, z hlediska těch jednotlivých eh, eh, fondů a nových pravidel. A tady rada vnímá tuto situaci poněkud eh, skepticky z hlediska nákladu, ale je také otevřená. Potom jde o zdůvodnění těchto postupů a také termín uvedení v platnost, takže doufejme, že budeme mít eh, poslední jednání, které eh, uzavře tento bod. Jinak musím říci, že tady máme velice dobrý základ, který povede k urychlené schodě s radou. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A konečně zpráva o misi IMCO do Madridu, která proběhla 12. a 14. února a tady bych ráda dala slovo paní Kabart, která vedla celou delegaci. Děkuji. Musím říct si, že to byla velice eh, dobrá mise, vedli jsme celou řadu důležitých, zajímavých rozhovorů, navštívili jsme eh, celou řadu podniků a dalších organizací. Musím říct, že to bylo také velice dobře připraveno a za to chci ještě jednou poděkovat našemu sekretariátu. Takhle e, kvalitní mise nebývají pravidel a, pravidlem a já tady vím, o čem mluvím a proto cítím potřebu to tady zdůraznit. V pondělí odpoledne jsme se setkali se zástupci celé řady španělských podniků a organizací, a včetně startupů. A informace, které jsme získali, byly velice eh, dobře připravené, překvapivé. My jsme získali od vlastně hned na začátku dobrou představu o tom, jak to vypadá eh, v španělském hospodářství, jaký problém jo, tady existuje s fungováním jednotného digitálního trhu, s přechodem na digitální společnost a tak dále. A proto tedy vlastně i my jsme se bavili o tom, jak vlastně zaměstnanci se mají postavit k tomuto novému modelu zaměstnávání. Potom jsme navštívili španělský kongres, e, výbor pro digitální agendu, turistiku a hospodářství. A tady jsme znovu kladli otázky na téma digitální e, trh, dodávání služeb a na digitálním trhu a tak dále. Zase to byla velmi dobrá diskuze, eh, velice adresná. Potom jsme se setkali eh, se státním ministrem pro evropské záležitosti a i tady jsme tady prodiskutovali celou řadu témat. Já je tady nebudu všechny eh, zmiňovat, protože to by trvalo dlouho, ale bylo to velice příjemné setkání s tímto zástupcem, protože pro evropské záležitosti, protože jsme eh, si všimli, že je s celou problematikou velmi dobře obeznámen, což také nebývá pravidel. Pravidlem také jsme se potkali se španělskou ministriní pro rovnost, zdravotnictví a sociální otázky. To byla také velice užitečné jednání a my jsme se bavili o ochraně spotřebitele, o eh, přístupu pro handicapované, to bylo také tedy velice užitečné. Pak jsme navštívili organizaci, organizaci s názvem ONSE, což je organizace, která pomáhá osobám s potistižením a její aktivity jsou částečně financovány státem, ale také z výnosu loterie, což je taková zvláštnost španělská. A my jsme eh, se tak, také navštívili konkrétně pracoviště, které provozuje tato organizace. Šlo o call centrum, ve kterém pracují eh, osoby s postižením a eh, vlastně díky tomu, že toto call centrum existuje, tak mají určitou samostatnost, vlastní pracovní místo a tak dále. A na nás to udělalo velký dojem, takže to bylo také velmi dobré. Potom jsme se setkali eh, s prezidentkou madridského regionu. Tady jsme řešili institucionální otázky, včetně dopadu Brexitu a na jednotu Evropské unie a tak podobně. A i to bylo velice užitečné setkání. Já jsem potom bohužel musela odjet, ale Eh, podle toho, protože jsem měla také v Německu velice důležitá setkání, jistě si asi dovedete představit, jakého druhu. Nicméně od svých kolegů jsem slyšela, že i zbytek mise zahrnoval návštěvu firmy Telefonica, Madrid, Campus Madrid, IBM a Google, že i tedy tyto návštěvy byly velice zajímavé a vzešla z nich celá řada užitečných poznatků. Takže já musím říct, že kdyby každá mise probíhala takhle dobře, byla takhle kvalitně připravená, tak bychom opravdu udělali po každé velký kus práce. A já se myslím za nás tedy, že by bylo dobré, kdybychom vždycky zohledňovali také tedy Eh, specifika eh, navštíveného státu, to znamená, nekladli vždycky stejné reglementované otázky. A je to také dobré proto, že když se seznámíme eh, se specifickou situací některého členského státu, má to pozitivní dopad na naši práci obecně. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Zní to velmi zajímavé, také blahopřeji za organizaci této velmi zajímavé mise, jak se zdá. Takže díky, díky za informace. Takže můžeme přistoupit k dalšímu bodu a to je společná rozprava o službách e-card kde se soustředíme na kompromisní návrhy k nařízení i směrnici. A jelikož Morten tady ještě není, tak já nejprve Morton je na cestě. Takže začnu kompromisním návrhem nebo kompromisními návrhy k nařízení, tam já jsem zpravodajka a budu pokračovat nizozemsky. Ta, ty dvě schůzky stínových zpravodajů byly velice konstruktivní a mohu říci, že jsme dosáhli pokroku. U technických detailů tam jsme připravili dobrý balíček pozměňovacích návrhů a chtěla bych poděkovat stínovým zpravodajům za jejich spolupráci, konstruktivní spolupráci. Aby bylo jasno, my jsme vytvořili kompromisní návrhy ke každému mm, článku a já stručně tady vyjmenuji ty hlavní body. Co se týče působnosti, tak tam jsme se snažili, aby e, působnost byla co nejjednoznačnější. Také jsme hodně přemýšleli o oblastech e, e, co se týče detašování pracovníků a otázek, které se týkají uznávání kvalifikací. Co se týče definic, Prohloubili jsme definici elektronické karty služeb a upravili jsme definice pojmů spojených s pojišťovnictvím. A další důležitá věc, pokusili jsme se vysvětlit aplikaci elektronické karty a snažili jsme se, aby každý věděl, jaké informace má poskytovat Ehm, převzali jsme základní informace z formuláře, to je hlavně v článku 4. A potom eh, chceme zdůraznit hlavně roli zúčastněných subjektů a firem. při mm, dodržování prováděcího aktu komise. Co se týče pojištění, tak jsme eh, vytvořili balíček na základě předložených pozměňovacích návrhů. Co se týče pojistného certifikátu, ten musí být vydáván pojišťovnami, ale v první fázi tento formulář nebude normalizovaný a eh, počítáme tam s eh, ustanovením o přeskumu po co čtyřech letech o tom, zda by nebylo možné zavést standardizovaný formulář. Zredukovali jsme terminologii hm, kolem hm, pojišťovnictví a, a sjednotili jsme te, text a elektronická karta by neměla vyvolávat zvýšené náklady a co se týče revizních ustanovení, počítáme s revizí po třech letech a hlavně co se týče pojistných certifikátů, které nejsou normalizované a potom budeme také eh, nebo uvádíme možnost rozšíření působnosti na služby, které nejsou v kodexu 1. Snažili jsme se maximálně Eh, být v souladu s principem eh, lepší legislativy, abychom lépe uspořádali text, aby nedocházelo k opakování a duplicitě. Eh, přeposunovali jsme různé, různá ustanovení na vhodné místo. Pochopitelně ten dokument není izolovaný, souvisí s celou řadou dalších legislativních textů, takže jsme se snažili, aby s nimi byl v souladu. A na závěr Morton i já jsme se maximálně snažili zohlednit kompromisy, které byly předloženy a pozměňovací návrhy, které jsme se snažili do těch kompromisních návrhů zapracovat a já doufám, že mm, náš výbor je bude moci podpořit. A nyní má slovo Morton, který je zpravodajem k této, ke směrnici. Děkuji. Omlouvám se, že jsem přišel pozdě. Plně podporuji, co jste právě řekla, pochopitelně. A dále budu hovořit dánsky. Eh, jak jsi hovořila, měli jsme schůzi se stínovými zpravodaji, vypracovali jsme kompromisní návrhy. Chtěl bych poděkovat EPP e a FDD za velice konstruktivní přístup. Odvedli jsme solidní kus práce, pokročili jsme a myslím, že ty kompromisy jsou opravdu solidní. Je tu celá řada kompromisních návrhů, které by eh, měly dovolit vytvořit elektronickou kartu s jasnými postupy pro členské země, pro podniky, aby se v tom každý orientoval. Tato elektronická eh, karta je významným krokem směrem k digitalizaci eh, a skutečně, myslím, míříme správným směrem. opouštíme všechno to papírování, vstupujeme do digitálního 21. století a to je pro mě taky ústřední věc. Jde o to omezit papírování. Elektronická karta pochopitelně nevyřeší všechny problémy, ale celá řada přeshraničních služeb bude moci být zjednodušena. Zatím to totiž není lehké. musíme si uvědomit, že směrnice o službách nefunguje dostatečně dobře a my neseme politickou odpovědnost. Elektronická karta by nám v tom mohla pomoci a mohla by zlepšit vnitřní trh hlavně pro malé a střední podniky a podniky, které pracují přes hranice, usnadní to ověřování informací a zajiští lepší bezpečnost. A nyní, co se týče kompromisních návrhů. Během posledního setkání jsme studovali ty hlavní politické ústřední body, takže hm, já se zaměřím jenom právě na ty centrální politické body, které vyplývají z kompromisu. Co se týče hm, působnosti, EPP má velké ambice, chce tam třeba zahrnout i stavebnictví, jak se původně plánovalo. Přáli bychom si, aby působnost byla co nejširší a přejeme si, aby komise um, zjistila, které bariéry brání přeshraniční práci to je velmi důležité. Samozřejmě to není biankošek pro komisi. A parlament a rada budou muset návrhy komise důkladně prostudovat. My nejdeme proti legislativě na ochranu spotřebitelů nebo o vysílání pracovníků. Naopak, to jsme zohlednili. A to je důležité zdůraznit, protože politická diskuse se točí kolem těchto věcí, ale principy, eh, které eh, jsou jaksi základem těchto legislativních textů, ty jsme vzali v potaz tak, aby nedocházelo ke kolizím. Kromě toho, tato karta umožní ověřovat různé informace a princip země původu není nutně dobrý princip, ale o tom budeme ještě přemýšlet. Kromě toho, tato karta umožní členským státům ověřovat informace poskytovatelů služeb, čili to lze dříve, než se ten poskytovatel v zemi usídlí a e, ty kontroly mohou být e, daleko cílenější. A v případě pochybnosti hostitelská země může požádat zemi původu o potřebné informace. Přejeme si, aby elektronická karta byla platná potud, pokud budou informace aktualizovány. Hovořili jsme s ostatními eh, stranami, uvažovali eh, a mm, počítali jsme, že by byla pětiletá pro dočasné pracovníky a tehdy, kdy se jedná o delší vztahy, může se uvažovat i o delší platnosti, ale to by se vidělo. Eh, bod pět. Proto, aby to fungovalo v praxi, je potřeba mít jasná vodítka pro členské státy. To bylo zdůrazněno v celém tom systému od podání žádosti o kartu až po kontrolu údajů bude vše kontrolováno. A dále bod 6. Princip once only zůstal zachován, to je důležitý, to je důležité pro podniky. Ehm, FDD navrhoval kontrolu každý rok a to jsme tam zapracovali. A bod 7, to je poslední, musí být možnost pozastavit platnost karty, pokud dochází ke zneužití, a to aniž by se muselo čekat na rozsudek. To je v článku 18, to by mělo být jasné a v těch našich návrzích je to uvedeno. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, Mortné. A nyní stínový zpravodajové za EPP P. Anna Maria Korzab. Děkuji. Děkuji a blahopřeji oběma spoluspravodajům za skvělou práci. Myslím, že ten text, kterého jste dosáhli, je podstatně lepší než na začátku. Nejsme nijak zvlášť spokojeni s návrhem komise, protože to vedlo k celé řadě nedorozumění a obavám. A teď, jak jste zohlednili celou řadu oprávněných obav, vyjasnili text, dodali právní jistotu a vypořádali se s obavami. Takže to první poselství je takové, že text, o kterém budeme hlasovat, se velmi liší od původního návrhu komise, takže vás všechny vyzývám, abyste si ten text přečetli opravdu a hlasovali ne o návrhu komise, ale o textu našich dvou spolu zpravodajů. Elektronická karta, co to je? to není něco, konec světa, to není prostě uh, úplný změna všeho. Je to nástroj dobrovolný, který má pomoci firmám, které chtějí prodávat svoje služby přes hranice v EU, aby tak mohli činit s menší byrokracií ve vlastním jazyce, elektronicky a zjednodušeně. O tom to je. Je to krok k lepší implementaci směrnice o službách. Proč jsme se v EPP shodli, že nám původní návrh nevyhovuje, že budeme bojovat za lepší text? Protože rok před koncem mandátu nám připadalo, že je zodpovědné udělat maximum spolu s kolegy, abychom se pokusili ten text zlepšit, abychom poskytli nějaké mm, e, kroky pro otevření trhu o službách, než abychom řekli, že e, nic už nestíháme. Kam komise už nic nestihne. Takže my jsme e, udělali kus práce, kterou by byla měla udělat komise, protože jsme se k tomu postavili zodpovědně. Děkuji zpravodajům, dosáhli v opravdu velikých, velikého pokroku, co se týče obav kolegu. Takže tolik pro to zjednodušení a omezení byrokracie. Eh, země původu musí pomoci při vyjasňování, co je potřeba a eh, při, a, mm, přijímající země, eh, vzhledem k tomu, že to je elektronicky, není to duplicita, je to jednoduchý systém, který dává do praxe ten princip once only, pouze jednou a one stop shop, omezuje to papírovou dokumentaci, překlady, osvědčení, to všechno, co je problematické pro malé a střední podniky. A nyní e, jsem také spokojená s tím, že tam zůstává stavebnictví. V příloze je ještě možnost doplňovat další odvětví, pro rozšíření rozsahu později, protože to posiluje ten návrh, který původně se omezoval pouze na administrativní zátěže, ale existuje i regulační zátěž pro malé a střední podniky. Jsem ráda, že tam zůstalo pojišťovnictví ehm, a po pojištění, protože to bývá taky problém a ehm, je tady z toho jasné, že nejde o zemi původu, ale ta sociální legislativa, eh, legislativa pracovního práva zůstává národní, eh, ochrana BOZP a ochrana životního prostředí a tak dále, ty nejsou tou kartou ovlivněny. A takže eh, dám čas, člen, dává čas členským zemím si zkontrolovat, všechno dali jsme omezenou dobu je navrženo pět let pro platnost karty, aby bylo možné nejenom zamítnout, a taky pozastavit, zrevidovat, zkontrolovat dokumenty a provádět inspekce a kontroly, pokud by byla obava z nějakých podvodů. Takže členský stát má naprostou kontrolu nad svým pracovním trhem. Ale je to udělané způsobem, který pomáhá harmonizovat požadavky, protože tam dva eh, členské státy spolu elektronicky komunikují. A taky si myslím, že je dobré, že jsme vyjasnili, že se jedná o postupy, které jsou dokončeny, ujasnili jsme, co je to eh, členský stát původu. Návrh komise byl, že E, to je země, kde ten poskytovatel podá žádost, ale my, my jsme na, na, řekli, že to je tam, kde sídlí. To je jasnější. A musí uvést, pokud dostal předběžný souhlas jako ekonomický operátor pro veřejné zakázky, tak to zase pomáhá e, ujistit, že se jedná o korektního operátora a ne nějakou e, falešnou firmu. A poslední, to je vlastně další záruka, žádáme o přeskum po třech letech na místo pěti let, takže spoluzákonodárci budou moci zhodnotit, zda ten nástroj je nebo není užitečný. My jsme v tom textu udělali všechno proto, abychom otevřeli eh, trh služeb malým a středním podnikům a myslím si, že to je dobrý text a že bychom je měli podpořit. Děkuji. Ana Maria da, vy jste hovořila k oběma, ano, výborně. Za SND paní Jakoncáry, stínová zpravodajka. Arvoisa puheenjohtaja. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. My všichni víme, že je celá řada Eh, politických skupin, které eh, si přáli v podstatě odložit anebo zrušit eh, tento text. Také to zaznělo na zasedání ekonu. Takže tady zazněly velice kritické připomínky. A prostě byla tady snaha ukončit tento proces. Kolega Lekka řekl, že jsou tady určité pochybnosti ohledně možných kompromisů. Ale že je možné mm, odstranit tyto pochybnosti. Ale že e, se tady objevují další kompromisy, které ovšem mohou zase vyvolávat určité otazníky. Po všech těchto jednáních například tady byla otázka mm, jaksi toho přechodného období, období na adaptaci. My konstatujeme, že stavebnictví by mohlo zaznamenat zvláštní problémy v tomto ohledu. A toto bylo nyní eh, vzato v potaz. Nicméně naše obavy a naše starosti se týkají toho, že bychom eh, se mohli obávat toho, že se neusnadní eh, tímto způsobem fungování jednotného trhu. A e, je tady otázka přechodného období. Protože ty problémy se budou týkat nejenom stavebnictví, ale také nemovitostí, e, dále také osob, které samostatně podnikají. E, I tato otázka tady zazněla. Ehm, souvisí to také s kvalifikací a to samozřejmě může vygenerovat zase nové problémy. SAD jako politická skupina se vyjadřuje ve prospěch zlepšení fungování jednotného trhu. A rozhodující je, aby směrnice o poskytování služeb fungovala. A je nutné usměrnit takto energii komise a parlamentu, právě aby se vyřešily tyto problémy. Nebylo by dobré, aby se tady objevovaly nové návrhy, které jsou skutečně eh, problematická, problematické. Takže e, zaznamenáváme čím dál větší kritiku ohledně toho období. Dalším problémem pro moji skupinu je článek 2 kde se hovoří o kompetencích komise. Tyto kompetence by měly být rozšířeny v rámci aktů v přenesené pravomoci. A tady už od začátku jsme říkali, že to není ve shodě eh, s právem Evropské unie. A to tady se týká také prodloužení přechodného období. A právní služba Evropského parlamentu potvrdila toto stanovisko. Pak je tady ještě třetí bod. A to je princip cílové země. Ve směrnici o poskytování služeb máme tuto základní strukturu. A tato struktura nyní bude oslabena. Takže zde musí být stanoveno, že země původu je zodpovědná za kontrolu těchto karet a za vystavování těchto eh, karet. A pokud to takto pojmeme a takto skoncupujeme, tak posílíme princip země původu, což je sám o sobě dosti problematický princip. Princip cílové země a o to tady jde, můžeme říci, že sice formálně je tento princip v pořádku, ale v konečném efektu je to fiktivní přístup a i tady se objeví zřejmě problémy. Možnosti kontrol prostřednictvím cílové země jsou omezené A my se obáváme v tomto směru. Takže tady bude vliv na eh, jaksi vystavení a také odevzdání karty a že tento postup tím bude problematičtější. Dále jsme také konstatovali, že Evropský parlament je rozdělen také na úrovni rady. Ty země jsou rozštěpeny a je opravdu obtížné najít benefit této iniciativy a proto eh, jsme již v minulosti řekli a říkáme, že tento návrh by se měl stáhnout eh, zpět eh, na úrovni komisy. Špatná legislativa může vést k větším škodám než užitku. Děkuji, Viršiní Hrozie tady není, ale vidím, že je do, právě dorazil stínový zpravodaj za EPP. Děkuji a omlouvám se za to, že jsem dorazil pozdě, ale bohužel tedy mé letadlo mělo spoždění. Pravděpodobně tedy eh, eh, budu opakovat některé argumenty, které tady již padly, ale přesto chci velmi stručně představit eh, stanovisko EPP k této věci. Vím, že Anne-Marie Koraca-Bild již vystoupila a vysvětlila stanovisko, takže ačkoliv tedy se to možná budu opakovat, rád bych něco dodal. Za prvé chci vyjádřit své díky a plnou podporu oběma zpravodajům a za jejich práce. Myslím, že odvedli vynikající práce, protože se jim podařilo e, harmonizovat e, co nejvíce pozměňovacích návrhů a také e, vlastně řešit ty nejkontroverznější záležitosti. Za druhé chci říct, že podle mého názoru někteří kolegové pořád ještě hovoří o dokumentu, který vlastně už není na stole. Ten dokument, který máme před sebou teď, je úplně nový dokument. A možná se něčím podobá tomu původnímu dokumentu, možná v tom názvu nebo něco takového, ale v podstatě je to nový dokument. A já chci jasně říci, že všechny obavy, které tady padly na půdě tohoto výboru i jinde, a které vyjádřila eh, vyjádřili kolegové z ostatních politických skupin a ostatní zainteresované skupiny, eh, jsou skutečně brány v potaz a snažíme se je řešit. A mu, myslím, že jako výsledek zpravodajové přispěli k vypracování velice vyváženého dokumentu. A nezapomeňte, kolegové, že smlouva nás zavazuje k tomu, abychom pracovali ku prospěchu jednotného trhu. Měli bychom se tedy snažit zlepšit situaci, i když si každý uvědomuje, že stávající překážky opravdu neumožňují plně využít potenciálu jednotného trhu pro služby. Povinností tohoto parlamentu, a proto na vás apeluji, je tedy prokázat ducha spolupráce. Děkuji. Virginie Rozie tu není. Denis de Jong za GUE, ale já ho tady nevidím. A nevidím už ani žádného dalšího stínového zpravodaje. A nyní paní Gebhardt. Děkuji. Já nejsem stínová zpravodajka, ale připravila jsem stanovisko pro výbor Jury. A máte pravdu, paní Koraca Bild, když říkáte, že nemůžeme jen tak schválit ten původní text bez toho, že bychom důkladně neprojednali i pozměňovací návrhy. A právě ty pozměňovací návrhy vlastně otvírají ty eh, skutečně problematické oblasti v návrhu komise, které se zatím nepodařilo vyřešit, naopak se zhoršují v některých ohledech. Já mám dva příklady. Za prvé o tom hovořila Troja Koncária. Jde o právní akty, delegované právní akty, který, které by měly být použity také pro rozšíření rozsahu působnosti této směrnice. A právní služba Evropského parlamentu nám řekla, že to je jasně proti pravidlům Evropské unie. A pak je tu článek 290 smlouvy o fungování Evropské unie umožňuje komise, komisi a radě rozhodovat o rozšíření obecného rozsahu působnosti, pokud to však nemá dopad na zásadní prvky návrhu. A tohle jsou, myslím, naprosto zásadní prvky návrhu. A snaha a tedy rozsah působnosti ovlivnit Eh, prostřednictvím delegovaných aktů a to prostě nemůžeme připustit. To je proti duchu všech pravidel a já jsem tedy překvapená, že se eh, Evropská komise vůbec odvážila podobného návrhu. A proto tedy také apeluji na ostatní kolegy, kteří chtějí podpořit tento návrh, aby nezapomínali, že i my máme práva vůči Evropské komisi a těch se drželi. Druhý, tedy ten pozměňova, druhý pozměňovací eh, návrh se týká pojištění, které se váže na certifikát. Tady používáme výraz harmonizovaný, ale to ještě samo o sobě problémy neřeší, protože tedy to povinné pojištění, ručení a, a tak dále to jsou záležitosti, které jsou velice různě řešeny v členských státech a právě proto chceme mít certifikát, který by to měl řešit. A já si myslím, že je nejprve eh, dobré také eh, vyslechnout si stanovisko těch pojišťoven a zajišťoven a také podnikatelů a podnikatel, podnikatelek v této oblasti, tak, aby naše úprava byla naprosto transparentní a abychom zjistili, jestli je opravdu žádoucí harmonizovat i tuto oblast. Nemůžeme však zavádět certifikát, ke kterému se pak váží, eh, tedy váže rozmanitá eh, sekundární legislativa a úpravy. A na závěr z naší mise z Madridu jsem si odnesla poznatek v tom smyslu, že ve Španělsku tady bude mít náš návrh dopad na celou řadu eh, podnikatelů a zavádění té e-card. Eh, podle nich není nástroj, který by nutně potřebovali. Podle nich by potřebovali evropský profesní průkaz. A proto bychom měli tlačit na Evropskou komisi, aby konečně začala vyvíjet eh, snahy tímto směrem a nikoli tedy opakovaně eh, prosazovat věc, která vlastně nemá podporu a není průchodná. Děkuji a nyní ještě pan Švab. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve mi dovolte poděkovat zpravodajce stínovým zpravodajům za opravdu zásadní úpravy které jste navrhli na půdě tohoto výboru a které byly předloženy formou pozměňovacích návrhů, jež budou zapracovány do textu. Takže máte pravdu, že stávající text vlastně na celé řadě míst již neodpovídá původnímu návrhu a proto bychom vlastně měli vést novou debatu o nových skutečnostech. A e, také tedy obtížné jednat ve chvíli, kdy se nemění název směrnice a ten už neodpovídá obsahu, takže možná bychom si měli klást otázku, zdali nezměnit také návrh, název této, této směrnice. Za druhé chci jasně říci, že je naprosto evidentní z pohledu na oba texty, že tady tu kontrolní pravomoc by si měly ponechat členské státy. To je velmi pozitivní. A pokud jde o, o to, jak si členské státy cení tohoto návrhu, je vítán. Eh, je třeba však v těch eh, úvodních ustanoveních této směrnice jasně eh, objasnit, že nejde tedy principiálně o princip subsidiarity, ale spíše o přeshraniční dodávku služeb. A pak je tu otázka, do jaké míry by měly zasahovat tedy uh, by měly být rozšířeny pravomoce Evropské komise v rámci rozsahu působnosti. Já jsem se touto otázkou také zabýval a musím paní Gebhardt jedno přiznat. Nejde pouze o rozšíření rozsahu působnosti na tu profesní skupinu, která je tedy vlastně aktivní v oblasti elektronického poskytování služeb. Jde spíše o snahu rozšířit rozsah působnosti kompetencí Evropské komise obecně a my to tedy ještě musíme přeskoumat. A proto také čekám ještě tedy tento týden další podklady ze strany rady, protože musíme řešit i otázku, jaký je vlastně cíl, jak o tom už hovořil kolegy, kolega Eckhart. A jestliže je naším cílem zjednodušit jednotný trh eh, v této oblasti, pak eh, je na to třeba orientovat i směrnice. problémy, ovšem v tom, že některé tyto úpravy použití e-card nejsou zatím uznávaným nástrojem z řady celé, celé řady členských států. Znamená, že členské státy budou tedy vlastně, a jiné členské státy již mají tento mechanismus a ty by byly nuceny k zavádění kontrolních opatření, aby kontrolovali něco, co už jim vlastně velmi dobře funguje. Proto tedy je třeba celý návrh eh, kriticky přeskoumat a myslím, že celý tento návrh vlastně neodpovídá původnímu závěru Evropské komise. A jde také o to, že kolegové z ostatních výborů v podstatě zpracovávali ten původní text a neměli zatím možnost prostudovat nový návrh. A je třeba tedy nejprve zajistit distribuci nového návrhu, abychom všichni mluvili o stejné věci. Děkuji. A nyní pan van Nistelrooy. Děkuji velice za tuto dnešní debatu. Já si opravdu myslím, že jde o krok ku předu ve snaze posílit fungování interního trhu, tak aby mobilita tedy posloužila k co nejlepšímu využití lidského kapitálu. Já jsem navrhl celou řadu pozměňovacích návrhů a jeden se týkal i právního základu. Já chápu, že Nemůžeme tedy vlastně zvýhodňovat ty země, které již ustanovení plní na úkor tedy těch, které v tomto ohledu jsou trochu pozadu. Kdybychom totiž chtěli tu situaci přizpůsobit těm, kdo jsou pozadu, tak bychom v podstatě zpomalovali celou Evropu. Čili to je vlastně problém, který musíme vyřešit nejdříve, z které rychlosti se přizpůsobíme. Například ve stavebnictví v mé zemi a vůbec tedy i naše vláda neakceptuje to, že ty původní dohody na eh, bázi směrnice o poskytování služeb v podstatě nefungují, nehodí se do tohoto odvětví. Mám tedy na mysli stavebnictví. A tady vlastně je taková patová situace a není možné dospět k dalšímu pokroku. A to je něco, co není vlastně pořádně řešeno. Pro mě je to problém. Říkáte také, že tedy ten původní návrh se zásadně změnil, změnil se i ten pohled na něj, ale já přesto mm, váhám. A chci na to upozornit, protože podle mého názoru by bylo dobré ponechat si možnost opt-out na omezenou dobu, pokud by to daná země chtěla. Protože tím bychom zareagovali na skutečný stav a potom za dva nebo tři roky můžeme začít hovořit o rychlejším hodnocení a můžeme to tam tedy vlastně vložit. Zatím jsme jako kouzelník, který tahá králíky z klobouku, jsme příliš optimističtí a měli bychom mít možnost dát, měli bychom zemím nebo některým odvětvím dát možnost říct si, a my si přejeme postupné zavádění. Nevím, jestli je to z právního hlediska možné, ale to bych rozhodně uvítal. Děkuji velice. Pokud nikdo další nechce vystoupit, dám slovo zpravodaji, aby zareagovala. Děkuji, děkuji za všechny připomínky, kolegové. Nejprve chci poděkovat kolegům z EPP za to, co udělali s tímto textem. Myslím, že jejich přístup byl velmi konstruktivní. Pan Rosartis to řekl, myslím jasně, jde o úplně nový dokument, který je podle mého názoru vyvážený a je to... Vy jste, pane Rosaty, měla velice užitečnou připomínku. My máme totiž zodpovědnost eh, zlepšit fungování jednotného trhu. Tuto povinnost nám ukládá smlouva a my bychom, na to, my bychom se to měli uvědomit zvláště v situacích, jako je tato. Takže děkuji za to, že jste to zdůraznil. svým sociálně demokratickým kolegům bych rád řekl, že jsem si poznamenal některé vaše připomínky. Vy jste tedy zmínili výraz opakovaně a já mohu opakovat, že během těchto jednání jsem vlastně opakovaně slýchal stejné argumenty. A nemám pocit, že jsme dosáhli nějakého pokroku, ani je tedy z vaší strany. A to je samozřejmě zklamání. Poznamenávám si víru, výraz eh, mohou, nebo může být, to tedy může být riziko. A já jsem získala ten dojem, že se díváme na jasný příklad ideologické opozice – na půdě tohoto výboru a z toho samozřejmě nemám radost, protože pokud jste opravdu chtěli přispět k zlepšení textu, měli jste mnoho příležitostí přijít konkrétním návrhem, který by tento text zlepšil. A já mohu jenom tedy zdůraznit, že tento text je v podstatě úplně novým dokumentem v porovnání s východiskem. Měli bychom se také tedy zaměřit na eh, změnu názvu. Já eh, s tím nemám problém. Můžeme zahájit i diskuzi na toto téma. Pokud jde o připomínku pana van Nistelrooy. Abych byl upřímný, já jsem měl úplně stejné obavy. A pořád je ještě mám. Samozřejmě my a děláme kompromisy. Já můžu souhlasit s tím, že je dobré být ambiciozní, ale nesmíme zavírat oči před realitou. Vezmeme-li příklad stavebnictví. Ne? Já jsem na stejnou věc upozorňoval během vyjednávání. Tam by tedy bylo, bylo užitečné postupné zavádění Mohu ale říci pouze, že je to dobrý kompromis, takže já na vás budu apelovat, abyste jej zkusili zvážit. A to je, myslím, asi všechno, co jsem chtěla říci. Děkuji. Děkuji, Mortné. Já jako zpravodajka bych také chtěla stručně říci pár věcí. rozšíření působnosti eh, o stavebnictví, to nebyl náš nápad. To jsme nebyli my, kdo to chtěl, ale komise. Kromě toho jsme provedli řadu změn, v pozměňovacích návrzích, abychom právě na ty obavy reagovali, jako třeba přeskum po třech letech místo pěti. To umožňuje nalézt problémy dříve a eventuálně vycouvat. Eh, dále eh, tam počítáme s možnými dodatečnými kontrolami eh, v přijímající zemi a kromě toho jsme Eh, zdůraznili několikrát, že to nesmí mít negativní vliv na legislativu o vysílání pracovníků, především ve stavebnictví, protože tam jsou ty obavy. Takže si myslím, že díky pozměňovacím návrhům, které jsme předložili, můžeme opravdu vyhovět eh, kolegům, kteří projevili obavy. Kromě toho nám bylo řečeno, že Mhm. malé a střední podniky nemají být v působnosti nařízení, ale když vyloučíme malé a střední podniky, tak hrozí, že mineme cíl, protože malé a střední podniky nemají takové prostředky jako velké firmy. A myslím si, že s elektronickou kartou budou mít malé a střední podniky výhodu. A co se týče prováděcích aktů komise, Tam jsme udělali eh, ochrana opatření, zdůrazňujeme roli eh, zúčastněných subjektů, roli podniků v rámci definice prováděcích aktů komise, kdy jejich zájem musí komise brát v potaz. Kromě toho ehm, profesní pas eh, evropský, o kterém se hovoří, tak když nedokážeme Eh, udělat elektronickou průkazku, kartu, tak jak chcete udělat eh, profesní pas, ta elektronická průkazka, to je první krok, který může vést k tomu profesnímu pasu. Takže to jsou moje připomínky, takže ještě má slovo Morton a potom vyslechneme komisi velmi stručně. Omlouvám se, zapomněl jsem jenom jednu věc, která nám unikla. A jenom, aby to bylo v záznamu, na rozdíl od toho, co paní Skipa a jak se koncáry říkali, právní služba nikdy neřekla, že akt v pravedeném, v přeneseném a prováděcí akt, že nemohou eh, být aplikovány. Naopak, oni řekli, že mohou být za určitých okolností Mm, pro, prováděny, takže to není, abychom si rozuměli. Dobrá, takže než dám slovo komisi, tak ještě také Nikola Dante chce něco říci. Dobrý den, já jsem v podstatě nejdříve nechtěl vystoupit, jinak bych to samozřejmě eh, řekl dříve, ještě předtím, než eh, hovořil zpravodaj. Ale z hlediska toho, co tady zaznělo ve vystoupení pana Lockergarda, tak musím říci, že to stanovisko socialistů je znepokojivé, ale naše pozice byly vždycky jasné. My jsme vyjádřili toto stanovisko na schůzce koordinátorů, také jsme předložili pozměňovací návrh, který byl přijat na úrovni všech výborů, eh, všech ostatních výborů, které se k tomu vyjadřovaly. A chtěl bych ještě dodat, že místo toho, abychom se snažili pochopit znepokojení nejenom socialistů, ale i malých a středních podniků v Evropě, kteří vyjadřují svoje obavy. Tak eh, místo toho, aby se chápala tato znepokojení, tak se vůbec neberou v potaz. Je pravda, že tady proběhla určitá práce, kterou bychom měli tedy jaksi ocenit, i když nejde tím směrem, který bychom si přáli. Všichni oceňují tuto práci. Nicméně my jsme předložili pozměňovací návrh a uvidíme, zda zde na tomto výboru a na plenárce získáme většinovou podporu. My se domníváme, že každý z nás by se měl zamyslet nad tímto textem. Stanovisko socialistů je jasné od začátku a naše pozice také, kterou jsme obhajovali již od začátku a budeme v tom také pokračovat. Dobrá, děkuji. Dobře, ale nemůžeme pokračovat v té rozpravě. Promiňte, já bych chtěla ještě zareagovat a říct, že souhlasím v jednom bodě s panem Lockegardem. Ano, právní služba opravdu prohlásila, že může za určitých okolností učinit tyto delegované akty, ale pak k tomu dodala, že co se týče toho kompromisu, který je tady, tak tento kompromis tomu neodpovídá a tak se domnívám, že i toto by mělo být zaznamenáno v zápisu této schůze. Dobrá, takže nyní pan Gams z Evropské komise, prosím. Děkuji. Komise oceňuje velkou práci, kterou parlament odvedl na tomto návrhu pro elektronickou průkazku e-card a podporuje všechny snahy, aby byla tato eh, záležitost co nejjednodušší, nejjasnější a nejužitečnější. Eh, předložený návrh je velice dobrým základem. Celá řada pozměňovacích návrhů, včetně kompromisních návrhů, jsou konstruktivní a cené. Tento návrh, který leží na stole, má zlepšit fungování jednotného trhu. Není to návrh, který by vyřešil všechny problémy, které na trhu služeb máme, ale soustředí se především na administrativní bariéry a tím může přispět k lepšímu fungování jednotného trhu služeb. Hlavním cílem je právě pro malé a střední podniky omezit, snížit tu administrativní složitost a má tudíž eh, nastartovat růst a zaměstnanost na místo papírování. Je to také návrh, který doplňuje další iniciativy komise a snaží se zavést pokrok v oblasti sociální. Návrh nemění rovnováhu mezi kompetencemi a právy a odpovědnostmi eh, zemí původu poskytovatele a přijímající zemi poskytovatele služeb. také hodně vychází ze spolupráce mezi členskými státam, státy, spolupráce, která se musí zintenzivnit a dobře fungovat. Chápeme stanoviska různých politických frakcí, ale doufáme, že bude nalezen kompromis a jsme připraveni pomoci e, v této významné práci. Děkuji. Děkuji vám. To znamená, že můžeme uzavřít tento bod. Hlasovat se bude na příští schůzi výboru v březnu. To znamená, že nyní můžeme přistoupit k dalšímu bodu na programu a to je otázka vytvoření jednotného digitálního eh, bodu pro poskytování informací, postupu, asistence a řešení problému a zpravodajkou je Marlene Mici. Děkuji, děkuji velice. Je to velice důležitá brána o digitální bráně. Nikdo mě neposlouchá. To je bezvadné. Can I go ahead now? Takže už můžu? Dobrá. Byla to dlouhá zpráva, významná zpráva, která bude přínosná jak pro občany, tak pro podniky, takže se těšíme, že bude podpora. Máme přes 150 pozměňovacích návrhů od kinových zpravodajů a dalších poslanců, kromě mých původních 130 pozměňovacích návrhů. Řada pozměňovacích návrhů obecně podporuje a dále rozvíjí návrh předložený původně a je to, myslím, velice dobré a pozitivní. Já se stavím otevřeně k celé řadě doplňujících nápadů, které předložili stínoví zpravodajové a opravdu upřímně mohu říci, že jsme se maximálně snažili zapracovat co nejvíce pozměňovacích návrhů a vyhovět co nejvíce politickým frakcím. A cítím, že jsme odvedli dobrý kus práce. E, měli jsme několik schůzí stínových zpravodajů i několik technických schůzí. Vím, že časový plán je velice napnutý, takže chci poděkovat e, stínovým zpravodajům, jejich kancelářím a poradcům. E, Nahodli jsme se na 56 kompromisních návrzích všechny mají širokou podporu všech politických stran. Ehm, některé jsou citlivější než jiné. Dlouho jsme diskutovali o všech kompromisních návrzích, jak politicky, tak technicky. Jsou citlivé, ale důležité věci, které jsou pokryté kompromisními návrhy, lze rozstřídit takto. Rozsah a cíl návrhu, což je v článcích 1 a 2, název přístup k online postupům a plní online postupům a co to znamená, to je v článcích 5 až 11. Princip once only, tedy jenom jednou, dále posílení ochrany dat, to je článek 12, počet požadovaných jazyků pro informace a řízení, lhůta pro vstup v platnost tohoto nařízení a v neposlední řadě přílohy, přílohy 1, 2 a 3. Co se týče článku 5, tam byl předložený alternativní kompromis, který předložili zelení spolu s ALDE. Tento kompromis od nás požaduje, abychom tam dodali dodatek, že pokud členský stát ve výjimečném případě vyžaduje fyzickou přítomnost u některých digitálních postupů, tyto výjimky by se měly omezit pouze na vydávání občanských průkazů, pasů, a podnikatelských eh, akcí eh, eh, nebo po, hm, řízení a s tím já nemohu souhlasit, protože je celá řada příkladů v druhé příle, příloze, kde je uvedeno, že je fyzická přítomnost eventuálně nutná, a to e, není řešení. My musíme vyslat signál, že v případě potřeby členské státy mají zabránit a, a vysvětlili jsme, proč mají zabránit podvodům, chránit veřejné zdraví nebo obecnou bezpečnost a to se eh, jak si omezuje pouze na občanské průkazy a a podnikatelské licence, to je příliš restriktivní. Takže eh, to nemůžeme podpořit. Takže my musíme zajistit, že ty fantastické služby, které my poskytneme podnikatelům a spotřebitelům, kteří jenom na internetu prostě najdou všechny potřebné informace ze všech členských zemí, že to neumožní zneužívání systému. A zcela jasně jsme řekli, proč je to prostě nástroj, který má bránit podvodům a zajistit bezpečnost a členské státy, a to je tam uvedeno, mají k tomu mít příležitost. Ale jak jsem říkala, u ostatních kompromisních návrhů tam byla obecná podpora a shodli jsme se. Nezapomínejme, o co jde. Je to velice důležitý návrh, jak jsem říkala, nechci se opakovat, ale je potřeba vědět, jaké, jaký příspěvek k životu občanů a podniků to bude a velice oceňuji odvedenou práci, která by měla usnadnit, velice usnadnit život našim občanům. Takže já doufám, že tato zpráva získá dobrou podporu, ale nemohu nepoděkovat stínovým zpravodajům za velice srdečná setkání a velice hodnotné příspěvky a za to si zaslouží můj dík. Hlasovat se bude zítra ráno 22. února. Děkuji. Děkuji vám. A jako stínové tady máme pana Karase za EPP. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych neměl příliš věcí k dodání toho, co řekla paní Mici, zpravodajka, která je výsostně kompetentní. A chtěl bych poděkovat za kolegiální spolupráci. Mm, opravdu to byla velice konstruktivní práce na politické i technické úrovni. A co se týče technické úrovni, tak eh, tam bych měl poděkovat také sekretariátu, asistentkám a asistentům, kteří opravdu eh, zajistili excelentní odbornou práci. Takže všechny ty kompromisy jsou vyvážené. A, takže to není jenom otázka většiny nebo menšiny. Tady byla snaha vždy do toho zapojit až do poslední čárky eh, názory všech politických eh, skupin takže nebylo tady eh, ideologické rozdělování a to právě způsobilo, že se nám podařilo získat širokou většinu na výboru. Je to ambiciozní pozice z hlediska budoucích trialogů. Takže samozřejmě ta věc ještě není definitivně ukončena. Já si myslím, že musíme změnit přílohu 1 a 3 Mm, tam se to týká právě těch aktů přenesené pravomoci. Já jsem spokojen s rozšířením přílohy 2, to znamená, týká se to digitalizace těch eh, digitalizovaných postupů. A v této souvislosti abych se odkázal na studii DG Just, která vlastně bude zveřejněna během tohoto měsíce. Tato studie by měla právě hovořit o online registraci obchodních eh, firm. Tato studie by tedy měla být analyzována ještě před eh, trialogem, tak abychom mohli pak eh, objektivně přistupovat k jednání s radou. Takže také jsme museli diskutovat o vstupu platnost a o přechodném období. To určitě bude tématem na trialogu, protože to víceméně závisí na členských státech a ne tolik na Evropském parlamentu, který má určité představy. My jsme se sjednotili na dvou letech, ovšem během trialogu to bude ještě téma. Já musím říci, že my jsme se opravdu inspirovali dobrými argumenty a já bych chtěl poděkovat za pragmatický a kolegiální přístup, který zajistil širokou většinu. Thank you very much and then... Děkuji. Za EKR Lidi Mumbai. Thank you, Chair. Uh, on behalf of the EC... Děkuji. Jménem EKR můžeme podpořit tuto iniciativu o lepším přístupu k informacím online. Já také vítám zahrnutí kompromisního návrhu o úsporných opatřeních, pokud jde o požadavky na překlad. Nicméně ECR nepodporuje eh, vágně pojatá ustanovení, která umožňují fyzickou přítomnost v jiném členském státě a proto podporujeme kompromisní návrh ALDE a zelených v článku 5.1. A chci ještě dodat eh, takové varování. Příliš často jsem byla svědkem toho, že vlády zahájí ambiciozní projekt, jako je tento, který pak však není úspěšně implementován a a výsledkem je plýtvání časem, snahou i penězi. Je tedy třeba všechno opravdu důkladně promyslet a naplánovat, než se rozběhne implementace. Já jsem přesvědčená, že přesně to se podaří a jsme připraveni podpořit komisi a vstoupit do jednání k trialogu. Také chci poděkovat zpravodajce za její spolupráci a popřát co nejvíc úspěchů v další práci. Děkuji a za LD pan Selimovič. Děkuji. Já tady hovořím místo paní Kalasové, která se dnes bohužel osobně nemohla dostavit. Chci poděkovat zpravodajce a jejímu týmu za skvělou spolupráci. Kompromisní návrhy jsou ambiciozní ze strany EPP, které by si přálo zahrnout co nejvíce postupů, aby to bylo plně kompatibilní online a paní Kalas je přesvědčena, že to je skvělý základ pro trialog. Chtěla upozornit na dva body, které eh, tu zmíním. Za prvé chceme ještě ambicioznější přístup k eh, řešení a nedostatků v fyzickém přístupu je třeba přesně definovat, kde je možné vyžadovat fyzickou přítomnost, fyzický přístup a také jasně říci, že jde o výjimečnou situaci. Tento, tato výjimečná situace by se neměla týkat přístupu online obecně. A paní Kalasová chce také poukázat na to, že vítáme diskuzi k principu once only, pouze jednou. Myslíme si, že to je ten správný vývoj. Samozřejmě s ohledem na pravidla pro ochranu dat, protože ta ty informace musí být znovu použitelné a to důkazní břemeno musí být na a, správci, nikoli na uživateli tedy správce má možnost poskytnout či opakovaně poskytnout určitou informaci nebo služby. A ještě jednou tedy děkuji za dobrou spolupráci. Paní Kalá se těší na další trialog. Děkuji a nyní za zelené paní Reda. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně. Také chci poděkovat zpravodajce za její velice usilovnou práci nad tímto návrhem. Myslím, že ty velké debaty máme ještě před sebou. Parlament se byl schopen dohodnout na, u téměř, na téměř všech tématech, ale přesto některé členské státy trošku váhají s tím, aby všechny postupy byly k dispozici online. Mně se líbí, že parlament se rozhodl vystupovat ambiciozně, protože i když ta, ty požadavky na informace jsou důležité a měly by být co nejkompletnější, online postupy jsou vlastně jádrem tohoto návrhu. A tady bychom rádi zašli ještě o krok dál než zpravodajka. Takže podporujeme ten obecný přístup, tu snahu přijít s výjimkami tam, kde určité kroky dané procedury je nutné provést za fyzické přítomnosti jedince, ale je třeba tedy to jasně vymezit, za jakých okolností, kvůli čemu a také je třeba říci, že u většiny těchto postupů jsme neslyšeli žádný přesvědčivý argument o tom, proč je vůbec třeba tedy fyzická přítomnost. Místo uzavřeného seznamu výjimek bychom měli mít výjimky pro konkrétní postupy, kde je to třeba například v rámci boje proti podvodům byly by to specifické pokus, eh, které se týkají registrace eh, občanských průkazů, pasů a také eh, pro podniky. Nechceme tedy, aby tato výjimka osobní přítomnosti platila obecně, protože jinak by to členský Některé členské státy mohly zneužít a vyžadovat osobní přítomnost ne kvůli boji proti podvodům, ale prostě protože je to jednodušší. A také tedy eh, víme, že některé nátlakové skupiny chtějí vlastně zachovat stávající situaci. My jsme tedy připraveni být flexibilní, není to pro nás úplně neprůchodná věc, podporujeme zpravodajku obecně a těšíme se na další spolupráci v rámci trialogu. Děkuji a ještě za Evropskou komisi paní Vajn. Pana Vajn, promiňte. Děkuji. Já už jsem hovořil předtím o lepším fungování interního trhu a přístup k informacím, které jsou dodávány včas a ve vysoké kvalitě a dostupnost eh, elektronických eh, postupů, které jsou k dispozici občanům a podnikům, a to i přeshraničně. To všechno potřebujeme pro lepší fungování jednotného trhu a proto chci poděkovat zpravodajce a všem za dobrou práci, která byla odvedena na kompromisních návrzích. Komise také vítá skutečnost, že tu panuje snaha aby tento návrh byl co nejambicioznější, to podporuje i Evropský parlament a také tedy ten pohled, eh, ta perspektiva z pohledu uživatele, čili co je užitečné pro uživatele. A tady bych rád zmínil jeden aspekt, kde pořád ještě tedy eh, chceme ambicioznější přístup, totiž tam, kde jde o registraci podniků. To je totiž trvale jedna z priorit, na kterou upozorní podniky po celé Unii. Čili tady musíme najít dobré řešení. A obecně se tedy těšíme na zahájení trialogu k tomuto návrhu, pokud možno co nejdříve. Děkuji. Thank you very much and then finally our... Děkuji a nakonec tedy zpravodajka. Děkuji. Děkuji za velice užitečné připomínky a příspěvky. V podstatě EPP zmínilo, že transpozice, ta dvouletá transpozice, to je něco, co budeme muset řešit. Já myslím, že bychom měli být ambicioznější a pokud je o ambice, parlament se na to, myslím, dívá stejně, měli bychom být ambicioznější také, pokud je o toto stanovisko. ECR a zelení se vyjádřili v článku 5, to my si toho opravdu vážíme. Eh, je to článek, který byl předmětem rozsáhlé diskuze, my vaše připomínky oceňujeme. Pokud jde o komisi, jsme rádi, že si komise všimla naší ambicioznosti. Pokud jde o snahy tedy, aby celý návrh byl vyvážený, zvláště z pohledu občana, protože my jsme tady proto, abychom tedy v, i v rámci trialogu přišli s tím, co je nejlepší pro občany a podniky. A já vám za to děkuji. Děkuji. Jak říkala paní Mizí, tak zítra budeme o této zprávě hlasovat. Takže tím se dostáváme k poslednímu bodu na dnešním dopoledním programu a je to Agentura pro evropskou kybernetickou bezpečnost, nařízení o ENISA, eh, který zrušuje nařízení 526 2013, takzvaný kybernetický akt a zpravodajem je pan eh, kolega Nikola Danty. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče Eh, technologií online na internetu někdy mm, ohrožují situaci evropských občanů, i když tyto technologie mm, poskytují nové příležitosti, umožňují šířit informace a eh, jsou vlastně jakousi páteří eh, evropské ekonomiky. Trestné činy online vedou k tomu, že se v podstatě mm, kradou údaje jednotlivých soukromých firm. Eh, dochází čím dál více k těmto útokům a dále dochází k šíření ilegálních obsahů. Existuje anglický sanitární systém, tedy zdravotní systém, který utrpěl eh, také krádeži těchto osobních dat. Týkalo se to 700 tisíc eh, pacientů. Někdy se ohrožuje i demokracie v některých státech, takže není udivující, že občané sami eh, vnímají toto ohrožení jako závažnou hrozbu. Víte, že 87 respondentů tvrdí, že byli již obětí této kyberkriminality. Pro socialisty a demokraty jsem eh, zpracoval tuto zprávu, která se týkala ENISA v souvislosti s směrnicí, která měla za úkol podpořit odolnost evropských členských států a zajistit prevenci a reaktivitu v případě této kyberkriminality. Tak jak to ukazují ty jednotlivé údaje, tak pozornost je věnována zvláště podnikům a veřejným institucím. Tady je nutné posílit tuto odolnost a potřebujeme také dostatečnou reaktivitu evropských institucí. Musí to být koordinováno a efektivní. Návrh tohoto nařízení, tak jak to předložila komise v září minulého roku, přináší strategický plán z hlediska eh, kybernetického zabezpečení, kybernetické bezpečnosti a jedná se o zásadní plán. Tento text komise jde správným směrem, protože posiluje kompetence ENISA a také posiluje systém eh, certifikace kybernetické bezpečnosti tak aby se omezila ta atomizace, která existuje na jednotném trhu. Certifikace je užitečný eh, systém právě z hlediska posílení důvěry občanů v jednotný trh. My se domníváme, že tento návrh by měl být dobrovolný na začátku a musíme upřesnit, že z hlediska certifikace kybernetické bezpečnosti je nutné stanovit obecné povinnosti z hlediska těch nejzranitelnějších produktů, které jsou na trhu. Musíme zajistit jejich bezpečnost, i když nejsou certifikovány. Dále musíme také zajistit, aby orgány, které budou funkční z hlediska této certifikace, tak aby zůstaly v kompetenci těch orgánů, které spravují jednotný trh, tak, jak je to stanoveno z hlediska článku 54 tohoto nařízení. My bychom si přáli, aby tady byla úzká spolupráce členy ITRE, což je příslušný výbor. Co se týče tohoto stanoviska, které jsem eh, vypracoval, tak hlavním cílem je posílit účast těch jednotlivých stran na vypracování návrhu systému certifikace kybernetické bezpečnosti z hlediska přípravy nového mechanismu, který bude používat ENISA. Dále musíme posílit koordinaci z hlediska e, certifikace kybernetické bezpečnosti. Měli bychom vypracovat e, strategii a pracovní plán a společné akce Evropské unie v oblasti certifikace a dále bychom měli pravidelně definovat seznam prioritních služeb, produktů, informačních technologií, kde bude nezbytné zavést evropský systém certifikace kybernetické bezpečnosti. Domníváme se, že bychom taky měli zavést eh, značku, povinnou značku této certifikace u výrobku a služeb, které jsou určeny konečným spotřebitelům. A tato značka by měla informovat takto spotřebitele a navíc by zvýšila přitažlivost některých podniků, které vyrábějí tyto systémy. Chceme tedy evropský systém certifikace, Eh, s nezávislou kontrolou, tak abychom zamezili opakování se některých eh, zkušeností, které nebyly pozitivní, například eh, z hlediska registrace automobilů. Co se týče ENISA, musíme posílit kontrolní systémy této agentury aby certifikáty, které budou vystavovány v jednotlivých členských státech, měly stejný stupeň eh, požadavků, tak jako v jiných zemích. Harmonizovaný přístup, tak jak je stanoven komisí, je přijatelný, já to podporuji, ale myslím si, že v budoucnosti tento systém certifikace v Evropě by měl být pružnější z hlediska slabin a charakteristiky jednotlivých výrobků a služeb. To znamená, my musíme znovu obnovit důvěru občanů z hlediska používání těch jednotlivých služeb a výrobků. Co se týče platnosti těchto certifikátů, to by mělo být stanoveno podle toho charakteru systému, aniž bychom a priori museli prosazovat tříleté období pro každý certifikát. Minulý týden jsme již eh, zpracovali na jednotlivých aspektech tohoto návrhu a uvažujeme také o tom, že bychom ještě změnili postupy z hlediska dohledu nad trhem, protože jakmile tyto výrobky budou certifikovány, měli bychom zde zajistit naprostou nezávislost z hlediska dohledu nad těmito eh, výrobky. Spolupracovali jsme tedy s ostatními stínovými zpravodaji a příští úterý 28. února bychom měli mít k dispozici všechny pozměňovací návrhy. Bylo pro, prohlášeno, že rok 2017 eh, byl jakýmsi zlomovým rokem z hlediska kyberkriminality, která je sofistikovanější. A zvláště docházelo opravdu k nebývalým útokům, na jednotlivé státy. My bychom chtěli, aby rok 2018 byl opačným milníkem, aby tady nastala skutečná koordinace Evropské unie vůči boji proti kyberkriminalitě. Děkuji panu Dante a za EPP paní Gicajola. Děkuji. Já Vítám tento návrh a děkuji panu Dantemu na, za jeho práci. Nedávné kybernetické útoky v členských zemích eh, jak si zvedly eh, tyto otázky na vrchol našich, eh, našeho zájmu podniky a občané jsou závislí na kybernetické bezpečnosti. Všichni jsme připojeni, takže tento návrh má posílit eh, bezpečnost a je to nejenom včasné, ale naléhavé. V roce 2017 eh, bylo zaznamenáno více než 2000 významných porušení kritické infrastruktury a e, je opravdu neuvěřitelné, jak jsme zranitelní. Osobně, osobní údaje jsou oblíbenou, oblíbenou komoditou na trhu, e, stojí mezi 8 a 16 eury. E, Do, systém dobrovolných certifikátů je sice dobrá cesta, ale musíme zajistit rovnováhu se silnou motivací pro podniky, aby podporovali Eh, certifikaci. Podniky potřebují čas na to, aby se přizpůsobili a současně dokázali odrážet hrozby. Je klíčové, aby malé a střední podniky nezůstaly stranou a musíme jim poskytnout pomoc, především formou Eh, dobrovolných komunitárních kybernetických programů ze strany operátorů, eh, kteří by jim poskytli, jakým způsobem by mohly být konstrukčně zabezpečeny jejich programy. A eh, musíme ale také zajistit, aby nezůstal žádný členský stát stranou. Posílit ENISA vybavením odpovídajících nástrojů a silným mandátem, aby byla partnerem členským zemím, tak právě bude moci toto zajistit a jejich vstup bude významný, protože eh, vychází ze zkušeností znalců. Eh, spotřebitelé musí být plně informováni a ne dezinformováni. Kybernetická bezpečnost mm, eh, je klíčová Ehm, může být eh, trošku zavádějící ehm, název jednotlivých úrovní bezpečnosti, kdy má být seznám rizik eh, subjektů a zástupců členských zemí, kteří již na začátku při přípravě kandidátského plánu musí eh, vycházet eh, z rizik eh, a komise asi nám může dát více informací ohledně toho, co Impact Assessment ukázal. Thank you very much. And then... Děkuji. Za EKR vystoupím sama a budu hovořit nizozemsky. Mm. Ik denk, eh, het is, het is door de vorige sprekers al aangehaald uh, dat. Uh... Co se týče kyberkriminality, tak konstatujeme, že je čím dále rozsáhlejší a náš přístup je zásadní v tomto směru. Je to zdroj jednoho z největších znepokojení evropských občanů. Jinak řečeno, tento návrh eh, není předčasný. Já jsem se přečetla zprávu pana zpravodaje a je tady řada aspektů, které mi připadají velmi důležité a já si dovolím je ocitovat. Za prvé je jednoznačné, že jak v oblasti detekce, tak v oblasti prevence bychom měli dokázat reagovat Jedná se o to, abychom bojovali efektivně proti eh, této kyberkriminalitě a dobrý evropský systém certifikace, to je ta důležitá etapa, kterou potřebujeme zajistit. Musíme se zaměřit také na to, aby společnost si toto uvědomila. To znamená, že nejenom musíme lépe informovat občany ohledně rizik, kterým by mohli čelit, ale musíme se také zaměřit na šíření těch osvědčených postupů. A tyto snahy se netýkají pouze občanů, ale také našich organizací a středních a malých podniků musí být lépe připraveny tyto podniky na tato rizika, musí umět reagovat. Dále musíme napřít naše úsilí společně na jednotlivé průmyslové podniky a i na politiku. A na to bychom se měli zaměřit v tomto textu. Druhá věc. Jedná se o určité normy, které musíme definovat a je jasné, že není možné certifikovat bez stanovení těchto norm. A to je zásadní. Je nutné, aby tento systém certifikace se opíral o normy, které jsou už k dispozici. A také ohledně norm, které budeme definovat ještě později. Musíme zohlednit eh, platnost mezinárodních norem tak, aby naše podniky mohly i nadále prodávat naše výrobky i mimo evropský trh. A na závěr, co se týče úrovně mm, kybernetické bezpečnosti, jsem trochu znepokojena tím způsobem, jakým se o tom hovoří v tomto e, textu zprávy a v návrhu komise. V návrhu komise se hovoří o třech úrovních kybernetické bezpečnosti, základní, střední a vyšší. A z hlediska spotřebitele mám pocit, že je to poněkud nepostačující, protože spotřebitel, e, který si nakupuje jednotlivé produkty a jednotlivé služby, tak eh, si uvědomuje, že tady bude značka té základní ochrany a bude mít možná dojem, že není tato ochrana dostatečná a bude to vyvolávat nedůvěru. Eh, ty úpravy, které učinil zpravodaj, jsou dobré, ale není to ještě postačující. Já si myslím, že bychom měli, samozřejmě termo, terminologie tomu odpovídá, ale ty problémy tady zatím přetrvávají. Měli bychom se vždy zaměřit na tu nejvyšší možnou ochranu z hlediska kybernetické bezpečnosti. A měli bychom uklidnit naše spotřebitele. Například mám na mysli telefony. Tady ta bezpečnost musí odpovídat i dalším kritériím. A v tomto smyslu možná bychom měli zrušit to rozlišování tří úrovní eh, z hlediska norem a Měli bychom v podstatě mít spíše úrovně bezpečnosti v oblasti jednotlivých oblastí. To je taková menší idea, kterou předkládám panu zpravodaji. Budu se těšit na další spolupráci v tomto ohledu. A nyní za Alde má slovo paní kolegyně. Děkuji, paní předsedkyně. Plně souhlasím s předřečníky o důležitosti této věci. Ano, kybernetická bezpečnost patří mezi hlavní výzvy, eh, kterým musíme čelit v našich budoucích cílech. Děkuji Nikolovi za jeho práci, je to, myslím, dobrý základ, ale nicméně bych eh, si přála tam nějaké doplnění, minimálně jeden bod, kde taky nesouhlasím. Článek 20, tam vítám vaše pozměňovací návrhy, tady ti účastníci jsou stejně důležití jako certifikační skupina v článku 53. Moje jediná otázka zní, jak zajistíme, že řídící výbor bude skutečně konat schůze a tak často, aby ovlivnili práci agentury a v oblasti kybernetické bezpečnosti. Je požadavek na zřízení skupiny, ale žádný požadavek na konání schůzí, kromě ustavující. A jestliže má za úkol eh, radit agentuře, tak to je pěkné, ale musí k tomu také dostat příležitost. To by se dalo vyřešit prostě doplněním věty, že stála, skupina stálých eh, účastníků se sejde nejméně čtyřikrát za rok a nejméně jedna z těchto schůzí se bude věnovat otázkám podle ty, uh, uh, hlavy 3. Článku 1645, tam eh, oceňuji změnu názvu, ale nevím, jestli by se ty názvy nemohly zlepšit, ale to není na tom to nejdůležitější u článku 46. A dále chci požádat komisi o upřesnění struktury, která je naplánovaná. Je divi, jaksi rozdělení tři hla, plány, které by se hodily pro všechny produkty a pak by byly pro jednotlivá odvětví jaksi rozpracována, anebo různé plány pro každý, eh, každé odvětví ve třech úrovních. Ta otázka vypadá drobná, ale je to o tom, jak to bude fungovat v praxi. Budou muset všechny Eh, všechny subjekty se eh, připojit k jednomu systému, anebo budou fungovat nezávisle v rámci SIOS. Spravodaj to pochopil jako to druhé, eh, ale pozměňovací návrh nahrazuje ejským slovem Ičským, ale zajímalo by mě, co k tomu řekne komise. Já si asi myslím něco jiného, jak certifikovat základní nebo bezpečné úrovně bylo navrženo, aby u základní úrovně, abychom certifikovali proces, nikoli produkt. U základní úrovně firma může ukázat, že zahrnula do koncepce procesů bezpečnost, že byl vyzkoušený, že ten systém je certifikovaný a může prohlásit, že jeho eh, výrobky mají základní tu, tu certifikaci. To znamená, že nebudeme e, testovat každý výrobek jednotlivě u vysoké úrovně, ale chtělo by to e, reálné testy u, u vysoké úrovně. Ale u základní e, úrovně, která se bude týkat prakticky všech spotřebitelských výrobků, tak tam je to zvláště důležité, takže mě zajímají vaše reakce. Eh, tento, tyto plány budou dobrovolné. Nesouhlasím s poznámkou, eh, že by ta dobrovolnost měla být dočasná. Nicméně chceme, aby to podniky používaly a já věřím, že eh, zvyšování nákladů je ale bude od toho odrazovat. Certifikace procesu je mm, taky něco, co se musí obnovovat každý rok a mm, je, bude eh, tak v článku 50 musíme zvýšit mechanismus spolupráce mezi národními orgány, musíme zavést nějaký systém přeskumu, jako máme třeba u schvalování typů nebo v kodexu pro telekomunikace. Každý může eh, volně jednat, ale Eh, peer review zajistí větší konzistentnost napříč Evropou. Certifikace eh, je jedině tak dobrá, jak až ji věříme a v důvěra může být zachována jedině pomocí dohledu trhu. Takže poslední věc, to je ta, kde nesouhlasím se zpravodajem. Já nevěřím na EU eh, e Trust Label. Jenom trh dá vygeneruje důvěru, ne nějaké logo na krabici, protože každý může eh, přilepit na svoje balení eh, falešné logo, takže proto eh, pozměňovací návrh článku 47. Děkuji a těším se na spolupráci. Děkuji za GUE, pan Maštálka, ten tady ale není zástupce zelených také chybí. Pokud tedy nikdo další nechce vystoupit, dám slovo paní Karolilio za Evropskou komisi. Děkuji velice. A já také tady musím eh, omluvit naši ředitelku paní Panu, která bohužel nemohla přijít, musela řešit něco naléhavého. My jako komise Oceňujeme celkově pozitivní stanovisko, které pan zpravodaj, Van Dantis, vypracoval a také připomínky, které tu vyjádřili členské státy, tedy, tedy tu vyjádřili poslanci, považujeme za mimořádně užitečné. Také vítáme podporu té zastřešující myšlence mít evropský systém certifikace, čímž by se řešila současná fragmentace trhu a zároveň aby eh, se zvýšila obecná míra kyberbezpečnosti v Evropě. A my tedy podporujeme přístup Security by Design. A eh, v tom s námi souhlasíte nejenom vy, ale také další výbory parlamentu a další instituce a zainteresované skupiny. Ve sdělení jsme zdůraznili, že součástí balíčku kybernetické bezpečnosti jsou principy odolnosti, odkazu a obrany a já vím, že někteří z vás jste se k tomu vyjadřovali. Pokud je o odolnost, Myslíme si, že je eh, užitečné soustředit se nejenom tedy na zjištění případů, ale také na prevenci a odrazování. Já bych se ráda vrátila zpátky k některým konkrétním připomínkám, které tady dnes padly. protože dnes se objevily zajímavé přínosy k diskuzi. Za prvé, úloha zainteresovaných skupin a připrava kandidátských schémat. Nám šlo o to, abychom vytvořili eh, rámec, určitá pravidla, která by nabídla právní jistotu v tom smyslu, jak tato konkrétní schéma, tak ke každému produktu, ke každé kategorii služeb budou zaváděna. A abychom měli právní jistotu, přišli jsme s procesem, eh, v rámci kterého odborníci, ať už eh, z řad komise, členských států a tak dále, budou do přípravy zahrnuti. Tady tady vlastně hrají velkou úlohu členské státy, kterou budou, kteří, které budou součástí skupiny pro certifikaci a konečný výsledek přijme formou prováděcího aktu Evropská komise. Ale je tu jeden rozdíl v porovnání s původním návrhem a komentáři zpravodajů. Návrh komise jasně rozlišuje mezi systémem, jakým je řízena ENISA, to znamená, že trvalý výbor tam již existuje, a mezi procesem certifikace. Takže řízení agentury a fungování agentury, včetně té trvalé poradenské skupiny expertů, která se zodpovídá přímo řediteli agentury, není možné směšovat s konzultacemi, které ENISA v souladu s článkem 44 povinně provádět musí a musí oslovit co nejvíce zainteresovaných stran. Čili my tady tady odkazujeme na situaci členských států, které tu hrají specifickou úlohu, ale jsme přesvědčeni, že proces konzultací se zainteresovanými skupinami při přípravě kandidátských schémat musí být inkluzivní, otevřený a je třeba tedy zapojit co nejvíce expertů. A musí také proběhnout konzultace se standardizačními orgány. Jinými slovy, nemůže to být omezeno na eh, tedy jednu, na fungování jedné permanentní skupiny, jako je ta poradenská skupina expertů. Tyto dvě struktury jsou tedy oddělené. Jak už já tedy říkám, jde o to, abychom zajistili maximální možnou míru konzultací se zainteresovanými skupinami. Pokud jde o úlohu členských států a na půdě skupiny pro certifikaci kybernetické bezpečnosti, tady platí jedno velmi důležité pravidlo, totiž přítomnost ve skupině, to, že všechny členské státy se zapojí do tohoto systému a rámce, zajistí určitou míru harmonizace politik, certifikace v Evropské unii, a to nejenom při přípravě konkrétních schémat. Také návrh zpravodaje zajistit se záměrem zajistit strategické plánování považujeme za zajímavé, ale je tedy otázka, jestli by to opravdu přispělo k flexibilnímu fungování skupiny. Pokud jde o ten rozdíl mezi povinným a dobrovolným přístupem, v návrhu komise předjímáme dobrovolný mechanismus, ale jsme přesvědčeni, že tedy podniky mají dobré důvody pro to, aby přistoupili k certifikaci. To také souvisí s tím problémem malých a středních podniků, na který se také upozornili v praxi. Tím, že tedy stanovíme podmínku toho, že podniky musí mít certifikované produkty a služby, a že tato certifikace bude platit po celé Evropě, je podle mého názoru velkou pobídkou. My jsme přesvědčeni, že tedy roste poptávka po tom, aby produkty byly certifikovány, takže my můžeme tedy vlastně ušetřit čas i peníze v procesu certifikace tím, že všechno řešíme na jedné místě, na jednom místě a navíc tady ta poptávka po certifikaci je. My jsme si provedli průzkum, který se zaměřil konkrétně na malé a střední podniky a zjistili jsme, že v tuto chvíli není velký zájem o certifikaci ze strany malých a středních podniků právě kvůli nákladům, částečně nákladům na certifikaci. Tím, že vytváříme systém, v rámci kterého jeden podnik, a to i malý podnik, má přístup k certifikaci a by měl přístup k certifikaci a díky tomu získal certifikát platný po celé Evropské unii, podle mého názoru představuje pobídku pro tyto podniky a navíc je může motivovat i k tomu, aby se snažili vstupovat na trh, eh, na který předtím nepomýšleli. Pokud je tedy o malé a střední podniky, my jsme obdrželi v procesu konzultací pozitivní zpětnou vazbu a jsme přesvědčeni, že je tu tedy méně překážek pro vstup malých a středních podniků na trh. A konečně chci zareagovat na otázky, které se týkaly eh, vzájemné interakce mezi mírou zabezpečení a možnosti zavádět e, odvětvová schémata. Náš návrh předpokládá, že v rámci každého schématu ten první prvek, který bude třeba nadefinovat, je rozsah působnosti. A tedy podle různých kategorií produktů a služeb a možná také uživatelského obsahu. Takže tento návrh je v tomto ohledu víceméně flexibilní. My jsme přesvědčeni, že v rámci každého schématu bude existovat jedna či více úrovní zabezpečení. To ještě musíme nadefinovat tak abychom zachovali maximální úroveň flexibility a pak teprve nadefinujeme pevně rozsah působnosti, čili o jaké služby a produkty půjde. Produkty a služby, které jsou používány ve více odvětvích a mají společné rysy, půjde se skupit do jednoho schématu, ale samozřejmě nemůžeme předjímat specifické potřeby specifických odvětví. Jde tedy o flexibilní kombinaci obou možností, ta míra tedy, tedy zajišťujeme určitou míru zabezpečení a, a meziodvětvový přístup. Pokud jde o to označení trust, trust label, my si dovedeme představit různé použití. V našem návrhu jsme v tomto ohledu flexibilní, čili nechceme žádný povinný systém označování Nicméně předjímáme, že tedy v rámci některých schémat bude možné použít eh, nálepku nebo označení. Rozhodně však tedy nechceme eh, mandatorní označování všech produktů a služeb. V případech, kdy máme produkty nebo služby, které umožňují tedy užití označení, tak o tom bude rozhodnuto na úrovni konkrétního schématu. Čili není to vyléč, vyloučeno, ale není to povinné. Děkuji za vaše otázky a jsme vám nadále k dispozici. A těšíme se na další spolupráci. Děkuji, znamená to, že Nikola Dante nyní bude mít závěrečné připomínky. Děkuji, paní předsedkyně. Jedná se o strategicky významné téma a všichni to takto zaregistrovali. A je složité teď zareagovat na tyto otázky a my to všichni víme. Pokaždé, když pokročíme ve zkoumání této problematiky, tak si uvědomíme, že tady jsou potíže z hlediska toho, abychom tady měli evropský systém certifikace bezpečnosti. A přesto je to velmi naléhavý úkol. Otázka eh, závaznosti či nikoliv není eh, akutní, protože eh, všechny podniky musí v podstatě zabezpečit určitou bezpečnost z hlediska jejich systému. Takže samotné podniky investují do této záležitosti a to tež platí pro výrobce. Existuje již certifikační systém v této oblasti. O co nám jde dnes? A co je cílem tohoto návrhu? My chceme zajistit evropskou certifikaci kybernetické bezpečnosti. A přitom chceme vycházet z těch mezinárodních a evropských systémů, které již existují. Víte, že některé členské státy již přijaly certifikační systémy, existuje systém vzájemného uznávání v rámci EU. Takže na tomto pozadí a proto, abychom také zvýraznili úlahu ENISA, se snažíme zajistit systém evropské certifikace, který by byl platný a který by evropským občanům, ale také podnikům zajistil bezpečné fungování. A teď, co se týče těch tří úrovní, o kterých se hovořilo. My také máme určité pochybnosti a už jsme to vyjádřili. I ta základní úroveň musí být přizpůsobena tomu výrobku, který je uveden na trh. To jméno eh, toho výrobku a úroveň bezpečnosti, to nejsou eh, nevinné záležitosti. Pokud se jedná například o výrobek, který je zabudován do systému bezpečnosti u dopravy nebo u provozu anebo pokud je to systém, který je zabudován do elektromobilů a který se týká například navigace, tak to je jedna záležitost. A pak máme například eh, ledničky, chladničky. To samozřejmě nepředstavuje stejné riziko z hlediska bezpečnosti jako jiné výrobky, jiné produkty. Takže je zřejmé, že různé úrovně výrobků tady existují a víte, že e, v systému certifikace už existují různé úrovně, existuje jich osm, takže e, ten počet není důležitý, ale důležité je, aby každá úroveň byla zajištěna a u každého výrobku musíme mít tu správnou úroveň zabezpečení, takže samozřejmě i náklady se budou lišit. Musíme také mít standardní platnost té certifikace u každé úrovně. Ošem eh, to také možná není správný eh, přístup, protože každý výrobek má jinou úroveň zastarávání a tím pádem stejné výrobky, nebo výrobky nemají stejný životní cyklus, takže čeká nás ještě tvrdá práce z hlediska těchto aspektů a této problematiky. Velmi pozorně budu analyzovat pozměňovací návrhy, které budou předloženy stínovými zpravodaji v těch budoucích dnech. A myslím, že bychom eh, se eh, měli překlenout přes politické aspekty, protože tady se jedná o strategicky významnou otázku v EU. Také musíme vyhodnotit tu značku důvěry to je také velmi důležité. Já nejsem nějaký nadšenec eh, značek, ale eh, tady se mi líbí ta myšlenka, že evropští občané by věděli, že výrobek, který kupují, má určitou záruku bezpečnosti z hlediska možných kyberútoků. Takže proto by to bylo zajímavé mít tento evropský systém certifikace. Chtěl bych poděkovat Evropské komisi za podporu, kterou nám poskytuje a uvidíme, jak to dopadne na ITRE, protože ITRE je příslušný výbor pro celý tento balíček, takže děkuji. Děkuji vám, pane zpravodaji. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 28. února, to je příští týden. Děkuji komisi za účast i tlumočníkům paní předsedkyně děkuje. Uvidíme se opět odpoledne ve 14.30. Děkuji.